Uh, ședința este deschisă. primul punct la ordinea de zi declarace. tímto zahajuje naše zasedání a tady máme um, zvýšenou hrozbu um, terorismu. A nyní bych chtěl uh, požádat